předsedu a maximálně čtyři místopředsedy v souladu s článkem 213 jednacího řádu Evropského parlamentu. Dostali jste program jednání, takže bude to znamenat, že nejdříve budeme eh, volit eh, předsedu komise a poté bude pokračovat eh, volba čtyř místo předsedů. A nyní dovolte, abych eh, oznámil jména zastup, zástupců eh, poslanců, kteří budou za ně hlasovat. Včera večer nebo do včerejšího večera museli být představeni. V případě jakékoliv změny musí politické skupiny informovat eh, současného předsedu eh, tedy informovat. No. Takže paní Frances Fitzgerald za EPP, pan Tomáš Zdechovský za EPP a pan Nacho Sanchez Amor za SAD a pan Petras Austrevičius ze skupiny Renew. Toto jsou čtyři zastupující osoby. Já eh, vítám všechny poslance, včetně zástupců. V současné době je tedy čas, abychom zahájili volbu. Chtěl bych připomenout, že kandidát musí být nominován politickou skupinou nebo alespoň jednou dvacetinou členů výboru. Dále po prvním kole hlasování, pokud tedy to takto bude, může kandidát stáhnout svoji kandidaturu, kandidaturu a je možné zvolit nového kandidáta. Čili tolik pro informaci. Teď bych chtěl připomenout, že musíme zjistit, zda máme kvórum. A kvórum je dosaženo, když máme čtvrtinu členů výboru, a to je minimálně devět evropský, europoslanců. No, nyní vidím, že už je nás tady víc než deset, takže kvórum je zajištěno a volby budou platné. Připomínám ještě, že nominovaný kandidát musí eh, být jsou eh, srozuměn s touto volbou, musí to být řádný člen, nikoli zástupce, musí mít eh, podáno prohlášení o majetkových poměrech a musí se přihlásit k dodržování etického kodexu. A nyní bych prosil politické skupiny, aby oznámili své kandidáty. Přičemž ještě připomínám, že je možné, je možné provést volbu aklamací, ale uvidíme, jak nám to vyjde. Takže nyní prosím o nominace kandidátů. Děkuji. Jménem eh, skupiny socialistů a demokratů bych eh, chtěl navrhat Rafaela Glucksmana na funkci předsedu, předsedy výboru. Kandidáta zkušeného před grupou SND. Eh, tak to je nominace skupiny SAD, pan Rafael Glucksman. Je ještě jiný kandidát? Chce někdo nominovat někoho dalšího? Vidím, že tomu tak není. Takže v tomto případě se formálně ptám o podpoření pana poslance Usmana jako kandidáta. Takže to bylo eh, to byl tichý souhlas a já děkuji panu poslanci. A nyní bych si dovolil eh, nového pana předsedu pozvat tady na toto místo a prosím ho, aby převzal řízení tohoto výboru. Eh, tím tedy moje role končí. A pane předsedo, prosím. Dámy a pánové, poslanci a poslankyně, drazí kolegové, na úvod bych rád eh, citoval Winstona Churchilla. Demokracie je nejhorší ze všech systémů, kromě všech těch ostatních. Demokracie je sice špatný systém, ale lepší než všechny jiné. A je to společný statek, který musíme společně rozvíjet. Je to náš společný poklad, naše jmění. Je to rámec, v němž se vyjadřují naše rozpory, naše rozdíly. A tento rámec je důležitý pro nás, pro všechny, ale je také křehký a je ohrožen. V uplynulých letech cílili koordinované útoky na evropskou demokracii. A cílem těchto vměšování bylo narušit demokratickou hru, oslabit důvěru v instituce a ohrozit konsenzus, který sjednocuje naše lidi a naše obyvatele za demokratickou myšlenkou. Ale teď už si nemůžeme dovolit zůstávat naivní. Tato vněšování jsou eh, Um, provozována státními aktéry a mají různé podoby. Financování politických kampaní, financování volebních kampaní, kyberútoky, koordinované dezinformační masové kampaně. V sázce jsou naše práva, naše bezpečnost, naše svrchovanost. Evropská politická scéna nesmí být jen trhem, na kterém nepřátelské síly si kují své pikle. Demokracie není na prodej. Vytvoření této mm, zvláštní, tohoto zvláštního výboru je silným signálem. Je to signál, který nás obdařuje možností zhostit se našich zodpovědností, které nám náleží. V průběhu nadcházejících 12 měsíců spolu s místopředsedy, s koordinátory, s paní zpravodajkou, s stínovými zpravodaji, se všechny, všemi poslanci se budeme snažit udělat si představu konstatování té hrozby, která ohrožuje naší demokracii a přijmout případná eh, legislativní rozhodnutí, respektive přijmout určitá doporučení, jak eh, můžeme eh, tomuto problému čelit. Tento úkol je nesmírný, stejně jako i naše odpovědnost. A já vám děkuji za důvěru, kterou jste mi svěřili. Dějiny na náš shlíží a soudí nás. Proto se pusme bez meškání do práce a společně učiníme naši demokracii živější a silnější. Děkuji. Donc commençons le travail. Teď se pustíme do práce. Máme quorum, to bylo ověřeno, takže prosím uchazeče kandidáty na pozici prvního místo předsedy tohoto zvláštního výboru. Nebo místo předsedkyně. Prosím. Ano, děkuji, pane předsedo, blahopřeji k vašemu zvolení. Za EPP chci navrhnout kolegu Javiera Zalechose na pozici prvního místo předsedy. Děkuji. Jsou další návrhy za další skupiny. Pan poslanec Zalechos tu není. ale souhlasí Javier za Takže aklamací budeme postupovat. Aklamací byl schválen, samozřejmě s tím, že předložil svoje finanční prohlášení a etické eh, prohlášení. A na základě toho pan eh, poslanec Zarsah Lechos se stává prvním místopředsedou tohoto mimořádného výboru. A vzhledem k tomu, že je naším pravidlem, ale také principem, že složení má odrážet rozmanitost a vyváženost, tak nemůžeme dnes přikročit k volbě dalších předsedů, protože nemůžeme mít jenom místo předsedy, ale i místo předsedkyně. A hlasování se proto odkládá na další plénum. Tímto to ustavující, tento ustavující proces tedy proběhl, výbor existuje a začíná naše společná práce a sejdeme se zítra na prvním společném zasedání tohoto zvláštního výboru. Děkuji. Koordinátoři zůstanou v sále. Já musím teď na 10 minut odejít. Merci. Co va? Ok. Co? Co Ça Co Je sais